Um, hello everyone. Dobré odpoledne. Vítám vás všichni na této výměně názorů se zástupci výborů DV a NV. Od svého vzniku výbor NV pohlíží na mnohostranou platformu jako zásadní prvek při provádění a sledování cílů udržitelného rozvoje. Dnes bychom se rádi dozvěděli více o tom, jak probíhá práce této platformy a o zprávě, která by měla být přijata v říjnu. Máme zde celou řadu cílů udržitelného rozvoje, které se věnují různým oblastem a ve všech tedy se promítá větší snaha posílit ty různé modely a vzorce do roku 2030. Výbor Envy e, řekl, že chápe přístup Junckerovy komise k udržitelnosti a jednotlivým generálním ředitelstvím. Rádi bychom se dozvěděli o takzvaném reflection paper a zdá to ještě odpovídá 26. rámci a jak to vypadá s pařížskou dohodou. Já tady také vítám příslušné zástupce a rovněž zpráva připravovaná pro Fórum na nejvyšší úrovni 2019. I zde bych byla ráda, kdyby komise o tom mohla pohovořit. Nyní dám slovo paní Linde, Lindě McEvenové, která je předsedkyně výboru DEVE. Děkuji, děkuji mnohokrát a děkuji vám i paní Valán za to, že jste nás přizvali, abychom společně zrealizovali tuto akci. Náš výbor je úzce zapojen do sledování cílů udržitelného rozvoje už v roce, od roku 2015, kdy tyto cíle byly přijaty. Teď v září to budou tři roky, takové třetí výročí a samozřejmě Evropská unie byla velmi zapojená do té snahy uzavřít dohodu v New Yorku. Co je velmi důležité pro členy našeho výboru je, že ano, my pracujeme na těch vnějších aspektech provádění cílů udržitelného rozvoje a snažíme se dosáhnout koncensu k tomuto rozvoji a také dalším důležitým nástrojům, ale rovněž je potřeba, aby Evropská unie se chopila toho vedení v této věci a aby se tyto cíle realizovaly jako celek, protože v tuto chvíli v Evropě v mnoha ministerstvech všich, eh, řada lidí vnímá to tak, že tyto cíle držitelného rozvoje jenom nahradily ty cíle rozvoje tisíciletí. Ale přitom je potřeba si uvědomit, že tady jde opravdu o planetu jako celek, o zdroje jako celek. Je to něco, co musíme zakomponovat do všech našich cílů a politik, abychom zajistili udržitelný rozvoj. Já doufám, že dnes se dozvíme nějaké konkrétní informace od našich odborníků, od komise, jakým způsobem se dělají přípravy na červenec 2019, kdy Evropská unie podá zprávu o tom, jak ona provádí a plní cíle udržitelného rozvoje. A rádi bychom se dozvěděli, jak ty interní a externí aspekty budou předneseny v New Yorku. Pokud je o parlament, tak ten časový rámec pro nás není jednoduchý. Příštím roce budou nové volby v květnu. Nový parlament vlastně vznikne až na začátku července, takže není úplně jasné, jak tam bude zapojeno zastoupení parlamentu, takže musíme využít zbytek roku 2018 a první část roku 2019, aby poslanci Evropského parlamentu mohli nějak přispět k této akci. Příští týden několik našich členů jede v rámci delegace do New Yorku. Řada z vás je tady přímo přítomna. Dobře, a teď bez další prodlevy přistupme přímo k té akci. Máme tady nejprve zástupce mnohostrané platformy pro cíl udržitelného rozvoje, dále Evropská komise, generální sekretariát, kde se dozvíme, jak to celkově komise pojala, a potom environmentální složky OSN a také DGFCO a JS, SVČ. Takže nejprve naši hosté z mnohostrané platformy pro cíle, pan Jan Notrdam z CSA Euro, pan Ben Kuby, výbor regionů a Patricia Heidegger z Evropské environmentální kanceláře. Nevím, kdo bude první, jak jste si ten čas rozdělili. Takže možná byste nám mohli říct, co to je ta mnohostraná platforma, jak to funguje, jak to pracuje, jak se podílíte na práci v EU. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já se jmenuji Patricia Heidegger, já začnu a my tady máme prezentaci, kterou předneseme my tři společně o práci mnohostranné platformy kdo tedy jsme? Jak víte, mnohostraná platforma byla stanovena na první schůzi, jestli si vzpomínám, v září loňského roku. Mnohostraná platforma je skupina odborníků, je to skupina expertů. Máme tady takové dva orgány, jednak na ten orgán na té nejvyšší úrovni a potom řídící výbor, kde ti z nás, kdo jsou členy, tak tam pracujeme na každodenní bázi. Potom jsme rozděleni do několika podskupin s ohledem na tu škálu témat, jimž se věnujeme. A v tuto chvíli nás také zabývá jedna konkrétní oblast mandátu, ale není to jenom omezeno na to. Také tady jde o příspěv mnohoslané platformy do toho mm, reflection paperu, který připravuje komise v druhé části tohoto roku a také tedy mm, vypracováváme naše podklady pro tento dokument. Zatím to tedy ještě všechno probíhá. Nemůžeme představit nějaké konečné závěry, které snad budou hotové v říjnu, ale můžeme vám snad aspoň odprezentovat to, co děláme teď, jak to vypadá teď. My máme šest podskupin v mnohostrané platformě. Mm, je to tedy propojený proces, a potom také eh, chceme přispět k vytváření víceletého finančního rámce, jak by tam ta udržitelnost měla být vylepšena a podpořena. A možná jenom z mého pohledu bych chtěla říci, že práce v mnohostranné platformě je nová zkušenost pro všechny. Je to opravdu něco, co je skutečně mnohostraného. Občanská společnost, podnikatelská sféra, eh, státní zpráva, obce, města, čili je tam združeno opravdu celá řada těch stran, těch subjektů. Ty práce jsou zatím na začátku, ale ta přidaná hodnota skutečně spočívá v tom, že všichni tito lidé, ty subjekty se sejdou v jedné místnosti, komunikují spolu, hledají řešení. Je to velmi zajímavý, živý proces a také to je něco, co otevírá dveře různými směry kdy se snažíme vzájemně od sebe hodně naučit a hledat společná řešení. Teď prezentace naší stávající práce. Jak jsem řekla, jsou to zatím předběžná doporučení, protože ten časový rámec je takový, že mnohostraná platforma přijme tato doporučení pro tento dokument až v říjnu, takže opravdu ještě zdůrazňuji, to zatím stále je v procesu. Ten dokument je rozdělen do pěti kapitol. Velmi stručně tady představím ty kapitoly jednu po druhé. Takže kapitola číslo jedna, to je naše vize. Ještě předtím, než přijdu eh, k, té, k tomu klíčovému požadavku, což je udržitelná Evropa 2030, a příslušná strategie, chtěla bych zdůraznit hlavní aspekty této kapitoly. Jeden z důležitých bodů je, že na jedné straně jsme hovořili o tom, jak zajistit, že Agenda 2030 a cíle udržitelného rozvoje se stanou rámcem pro takový ten společný evropský narrativ, pro to společné utváření Evropy. A my chceme eh, tento rámec opravdu využít, abychom zajistili takový kladný Mm, kladný narrativ, kladný rámec a chceme, aby všichni pochopili, jak urgentní je jedna. Takže v té první kapitole se snažíme identifikovat klíčové výzvy, zasadit udržitelné cíle do evropského kontextu. A ona tady často ještě je tendence vidět ty cíle udržitelného rozvoje jenom jako ty mileniové cíle trošku vylepšené, ale ono je to trošičku jinak. Právě proto se snažíme jasně vysvětlit, co tyto cíle představují v tom evropském kontextu a s čím se potýkáme my v EU. Já nechci procházet všechny ty výzvy, všechny ty problémy, které jsme identifikovali. Můžete si tu zprávu potom samozřejmě pročíst, jak bude hotová. Obecně planuje, panuje konsensus na tom, že musíme se jasně dohodnout, kde jsou ty největší výzvy a prioritizovat dát prioritu těm cílům. Nejsou tam zase žádné nové cíle, ale prostě jde o to zasadit je do evropského kontextu. Já nechci e, e, říkat vše, ale jedna ze zajímavých věcí je, věd, je to, že nik, aby nikdo nezůstal stranou. To je velmi důležité pro nás i v evropském kontextu, nejenom v oblasti rozvojové spolupráce, ale opravdu chceme dát širší kontext tomuto principu. Co to znamená pro naši vnitřní politiku v EU? Další důležitá zásada, důležitý princip, který je hodně významný, je propojit cíle udržitelného rozvoje a lidská práva. Tady tyhle ty dva diskursy, jakoby tady probíhají paralelně, ale někdy nejsou dostatečně vzájemně propojeny. A to hnutí zaměřené na lidská práva je někdy stranou toho eh, celého rámce cílů udržitelného rozvoje. Čili opravdu jde nám o to, jak tyhle dvě věci lépe propojit. Potom důležitá věc je politická soudržnost. Soudržnost politik pro udržitelný rozvoj. Tady je to otázka zprávy a řízení, o tom budou mluvit moji kolegové. Jde prostě o to, že je velmi důležité zajistit soudržnost jednotlivých politik pro podporu udržitelného rozvoje. Teď klíčová část první kapitoly a to je ten požadavek, že potřebujeme strategii pro udržitelnou Evropu 2030. Bude to něco, co nahradí naši strategii pro 2020, takže je tady jasný konsenzus, že potřebujeme. Potřebujeme takovou strategii pro cíle udržitelného rozvoje a bude to taková zastřešující strategie pro celou EU. Musíme definovat některé ty klíčové eh, prvky, takže měla by být vizionářská a transformativní, zároveň musí mít konkrétní časově stanovené cíle. Musí tady být jasná takzvaná ta cestovní mapa, časové lhuty, střednědobé, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé cíle. To znamená do roku 2030 i dále. Musí být zaměřená na různé politiky, na různé dimenze, rozměry i finanční, eh, na různé programy, na ta opatření, která se dělají na evropské úrovni, místní úrovni i regionální úrovni pro provádění cílů. A mělo by to jít ještě nad rámec těch pětiletých politických cyklů. Musí být tady dlouhodobá, musí se tam jasně dát to propojenost mezi jednotlivými cíly nejde prostě o to, abychom si jen tak nějak vybírali naše oblíbené priority, oblíbené cíle udržitelného rozvoje. Ne, musí to být všechno vzájemně propojeno holistickým a komplexním způsobem. Musí také být jasně vymezeny eh, monitorovací nástroje a mechanismy tak, aby bylo možné jasně měřit pokrok mezi jednotlivými generálními ředitelstvími a těmi cíly udržitelného rozvoje. Také je tady potřeba mít transformativní hospodářské a společenské modely, musíme zajistit změnu paradigmatu, také přístup ze spodu nahoru a vytvořit propojení a zapojení jednotlivých subjektů a také bychom byli rádi, kdyby eh, rovněž tu mm, to platformu bylo možné přeměry do nějakého trvalejšího nástroje, která bude procházet celým tím procesem až do roku 2030. A teď dám slovo panu kolegovi. Thank you, Patricia. And... Děkuji, Patricie. Proto, aby taková strategie, udržitelná strategie Evropa 2030, ničeho nedosáhneme bez silného a silnějšího vedení a budeme muset přehodnotit i přístup k vedení. Takže e, já zmíním, co je tady v návrhu zprávě o e, očekávání leadershipu, e, zvláště mm, postoj, nebo zpráva Evropské komise na adresu parlamentu a rady. Co se komise týče, my jsme navrhli, aby předseda s se samostatným projektovým týmem byl tou osobou, která bude mít na starosti tyto programy mezinárodní dohody a mezinárodní a horizontální nástroje, což bude vyžadovat silnou koordinaci mezi jednotlivými eh, odděleními komise a zkušenost možná ne všech, ale některých tematických podskupin, které nyní působí pod záštitou eh, platformy a prokazují pozitivní kroky, co se eh, týče eh, vazby nejenom mezi zúčastněnými subjekty a komisí, ale i napříč mezi odděleními komise, aby byla lepší konzistentnost a lepší dopady. Předseda komise podle našeho názoru by měl zajistit pokrok a výhled v, v výroční zprávě o stavu Unie eh, před Evropským parlamentem a aby, byly, hm, aby se podávaly eh, eh, pravidelné zprávy Radě pro všeobecné otázky a to tedy se Eh, týká to zhodnocení přijatých kroků a, a výhled do budoucna. Evropský parlament jako spolu zákonodárce, ono to vyplývá ze zdravého rozumu, ale tady je velké očekávání, že, eh, komis, že parlament zajistí. že tyto cíle eh, budou ehm, Eh, eh, budete jako parlament eh, schopni jak si uchopit a, a jak si navzájem se inspirovat mezi jednotlivými výbory. Je to samozřejmě velká výzva, to tež se týká vlád, velkých podniků, komise, kde prostě je dochází k takovému tomu té synergii a tak. A course, and that is maybe uh, the most important. A nejdůležitější subjekty, zapojené subjekty hodně spoléhají na eh, europoslance, že se hrají významnou politickou a pedagogickou roli ve svých volebních obvodech a také podpoří lokalizaci eh, těchto programů co to, to eh, znamená v každodenním životě občanů, podniků a dalších klíčových aktérů a společnosti. Také spoleháme na to, že Evropský parlament bude tlačit na Evropskou komisi, aby eh, vyhledávala příležitosti a, eh, a další cesty v oblasti eh, budování kapacit, vzdělávání a povzbudili města, obce, aby tyto udržitelné programy realizovaly na své úrovni. Nebudu zacházet více do podrobností a předám slovo eh, kolegovi tady ohledně kapitoly 3. Yes, thank you. Uh, I... Děkuji. V kapitole 3 eh, je znázorněno, jak my vidíme nástroje EU a pět to pět kroků. Klíčový krok je eh, stanovení politických priorit ze strany evropských institucí. A tady my cítíme, že je klíčové, že udržitelný rozvoj by měl být srdcem eh, budoucí politiky, politických eh, pokynů, priorit všech institucí. A ehm, tady jsou významné pětileté politické, politická vodítka, ehm, zvýrazněna se, se, se udržitelnými cíly a e, dále a je třeba v souvislosti s agendou 2030 čelit významným výzvám, jako je třeba konsistentnost a politická vodítka se zaměřují na udržitelný rozvoj a politickou konzistentnost politik. A v tomto kontextu je třeba zdůraznit, že všichni aktéři budou dostatečně informování, to znamená, je třeba zvyšovat informovanost a uvědomění eh, úředníků a, a, a eh, státních zaměstnanců a cíle udržitelného rozvoje a jeho eh, principy musí být plně integrovány v celém procesu eh, tvorby politik a musí být plně zajištěny eh, u způsobováním agendy lepší legislativy to znamená, aby e, legislativa byla také konzistentní. A toho lze dosáhnout e, zajištěním, prosazením prvního cíle udržitelnosti, to znamená povinnosti e, zajistit udržitelnost veškeré legislativy. Třetí krok, to je cyklus koordinace politik – tomu mám samostatné slajdy, ale tady se jedná o zavedení nového udržitelného evropského cyklu koordinace. Dále finance, k tomu taky mám samostatný slide, ale jedná se o adekvátní finance a finanční motivaci a fiskální reformu dále monitoring, odpovědnost a revize, to znamená, aby tam byl ten follow-up eh, pevný, silný a aby docházelo k pravidelnému přeskumu cílu a eh, eh, s celou řadou ukazatelů a statistických dat, která zajistí jaksi odpovědnost všech subjektů. Tady ono je to trochu drobným písmem, tady vidíme ten nový koordinační cyklus nových politik, jak jsem říkal, který by vycházel eh, z obecné strategie udržitelné Evropy. A to by byla strategie pro všechny politiky a jak existující politiky a, a cykly a ekonomický Eh, semestr a podobně, aby byly udržitelnější a současně nové cykly, nové udržitelné cykly, ty máme nalevo a to oboje, aby bylo integrováno analogicky jako při průzkumu růstu eh, se současným stanovením priorit, a plánů na udržitelný rozvoj na úrovni EU a to potom povede k národnímu vítěznictví a, a přeskumu na národní úrovni, to je ta levá strana, takový čtyřpětiletý letý cyklus, který by nás informoval o tom, jak ten evropský semestr bude udržitelnější také díky kontrolám eh, udržitelnosti, které by byly v něm samo zabudované. Finance a monitorování. Tady to důležité je zajistit, aby parlament mm, sehrával důležitou roli při zajišťování <clears throat> udržitelnosti financí na straně reform a ne na straně členských států, výdajů i příjmu a e, se zaměřením na soukromý finanční systém k zajištění udržitelnější praxe. Čili Evropský parlament tady je ten spolu zákonodárce, ale také současně zajišťuje parlamentní kontrolu a napravo v tohoto grafu vidíme právě ten požadavek na monitorovací systém napříč všemi politikami a výbory, čili eh, monitoring nejenom kvantitativní, ale i kvalitativní analýzy. Toto můžeme přeskočit, to už jsme viděli na předchozím slajdu. A vracím slovo Takže dále tady máme kapitolu ohledně politických návrhů nebo návrhů politik. Hodně jsme diskutovali o řídicích strukturách, hovořili jsme o evropském souboru nástrojů a šlo nám o to, aby to bylo konkrétnější a co si myslíme je o tom, jak by taková integrovaná politika měla vypadat. V kapitole o návrzích politik chceme hlavně zdůraznit, že udržitelnost by měla být patrná v rámci celé evropské politické agendy eh, napříč všemi politickými iniciativami, takže to, co my tady navrhujeme, to není vyčerpávající seznam. Identifikovali jsme takových pět politických klastrů. Nechceme hovořit o oblastech, abychom nehovořili stále o těch oblastech, ale budou to takové širší klastry, které budou vycházet z výzev, které jsme identifikovali. A tady to jsou pouze příklady a chápeme, že členské státy podobně přistupují i ke svým zprávám udržitelného rozvoje, kde identifikují klastry a ukazují tímto způsobem jak ty plastry ekonomický, environmentální, sociální, jak je lépe integrovaně pokrýt. Takže já nebudu zacházet do podrobností, jenom eh, chci říct, které, kterých pět politických klastrů jsme identifikovali v tom našem integrovaném přístupu na základě eh, výzev, které jsme analyzovali. Jeden klastr se zaměří na udržitelnou produkci a konzumaci, eh, což znamená ekonomický cyklus, ale to se netýká jenom oběhové ekonomiky, ale taky dále společnost a, a zapojení občanské společnosti, e, využívání talentů a vědeckého e, výzkumu, to je takový ten sociální klastr. Dále máme energetiku a klima, to zase souvisí s dalšími politickými oblastmi e, s silnými dopady. Další je produkce potravin a hospodaření s půdou, čili není to jenom o zemědělství, ale produkce potravin, včetně dovozu, vývozu, zpracování a konečně politika soudržnosti. Čili to je těch pět politických klastrů, které jsme identifikovali a kde uvádíme příklady doporučení politik, které ukazují, jak by bylo možné k ním přistupovat integrovaněji. Dál nebudu zacházet do podrobností, je to jenom takový přehled eh, metodiky. Děkuji a teď kapitola 5. Tak tady bych chtěl navázat na to, co na začátku řekla Patricie. Po šesti měsících poměrně intenzivní práce jsme byli schopni vytvořit, a možná bych to doporučil těm z vás, kdo budete mít během letních prázdnin trochu času, tak jsme vytvořili poměrně obsáhlý materiál, který zakomponoval ty analýzy, očekávání, doporučení, jednotlivých členů. Je to velmi, velmi bohaté. Jsme všichni na stejné straně? Ne. Je jasné, že jsou tady různé fáze, různé potíže, různé uh, věci, které jsou ve hře a musí se vyjednávat, ale je zřejmé, že to, co dokážeme dát dohromady, jasně ukazuje, že navzdory těm přetrvávajícím tenzím ta snaha, abychom se všichni začali ubírat stejným směrem, je hodně silná. A vypadá to, že skutečně tady je snaha sehrávat důležitou úlohu, důležitou přidanou hodnotu i po roce 2019, abychom mohli stavět na tom bohatství, expertízy a zkušeností a abychom dokázali takto obohatit a přispět k té celoevropské strategii pro cíle udržitelného rozvoje. Také bychom chtěli takto na pomoci té politické soudržnosti a dosáhnout větších dopadů. Takže mohu-li, zároveň bych chtěl eh, říci, že se nám podařilo úzce spolupracovat s generálním sekretariátem komise, při stanovení rámce evropské ceny pro udržitelnost. Jsou tady různé kategorie, je to pro občanskou společnost, podnikatelskou společnost, jsou tady časové lhuty, aby oni mohli navrhovat kandidáty do září a první udílení, první takováto slavnost by se mohla uskutečnit na jaře 2019. A toto je něco, kdy členové občanské společnosti a dalších oblastí by mohli vyjádřit své ocenění těch, kdo skutečně něco dělají, kdo jsou aktivní v Evropě na různých úrovních, kdo aktivně se zasazují o plnění cílů udržitelného rozvoje, přinášejí aktivní řešení. My nechceme, aby z těchto cílů se stala jenom nějaká úzká oblast rezervovaná pro Brusel nebo New York. Ne, chceme ukázat, jak tyto cíle už se promítají do reality prostřednictvím potu, slz i radosti mnoha občanů Evropy. A zároveň v neposlední řadě také je zde velká snaha o to, aby bylo, se pokračovalo v tomto úsilí, aby ta platforma pokračovala z těch důvodů, které jsem zmínil. Je to něco, co tady nemáme dost času to projednávat, ale zaznělo to od France Timmermanse, který se ptal, jaká jsou opatření jednotlivých subjektů aby ten proces byl více participativní a inkluzivní pro evropské občany. A já bych navrhoval podívat se na všechny ty návrhy združené v tom velkém dokumentu. Já doufám, že budeme mít více času se o tom pobavit po setkání platformy v říjnu a možná ještě v roce 2019. Ale to je prostě ta klíčová otázka jak moc tyto cíle udržitelného rozvoje eh, jsou výmluvné pro naše občany? Znamenají něco pro naše občany, pro muže a ženy jako spotřebitele? Znamenají něco pro lidi ve veřejné správě, v jiných oblastech? Je zde také návrh, aby byl vyhlášen Evropský rok cílů udržitelného rozvoje, buď to v roce 2022 nebo 2027. Důvod je velmi prostý. Jak bychom mohli přidružit příštích 65 let nebo 70 let s tím sdělením, že udržitelnost představuje základní pilíř pro evropský mír, prosperitu a vedoucí postavení Evropy ve světě. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Vy na to, jak pracujete, krátce jste přednosli celou řadu velmi nabitých, obsáhlých a zajímavých návrhů. Určitě k tomu budou dotazy. A teď další řečník, pan Marcel Hák z ředitelství pro koordinaci, generální sekretariát Evropské komise. A zazněla tady výzva ke koordinaci Určitě moji kolegové by rádi se dozvěděli více, co plánuje předseda komise, co ten reflexní, ten reflection paper, co ten dokument, co ten plán uh, na, pro summit v Sibiu, v Rumunsku, jak to vidíte? Děkuji, děkuji mnohokrát za tuto příležitost. Udržitelný rozvoj je pevně zakotven v evropských smlouvách a je to něco, co leží v samém srdci evropského projektu. Evropská unie byla doposud vedoucím představitelem, hybatelem udržitelného rozvoje a tato komise se zavázala zajistit, že tomu tak bude i nadále a že Evropská unie bude i nadále pokračovat v té vedoucí úloze pokud jde o udržitelný rozvoj na světové úrovni. Tato komise pracuje na provádění strategie 2030 ve sedmi hlavních akčních proudech. První byl definován ve sdělení z listopadu 2016, které bylo už představeno a projednáno na tomto fóru. A v tomto sdělení komise předložila svůj strategický přístup, který v první řadě zahrnuje mainstreaming, zakomponování těch cílů udržitelného rozvoje do hlavních priorit a politik Evropské unie. Používáme nástroje lepší regulace, better regulation, abychom tento záměr zrealizovali. Zároveň nedávný návrh komise eh, pro víceletý finanční rámec jasně eh, zapracovává udržitelnost do té své agendy až do roku 2030. Za druhé, snažíme se eh, zamyslet nad vypracováním dlouhodobé vize a zaměřit se na odvětvové politiky po roce 2020. Toto komise dělá prostřednictvím tohoto dokumentu Reflection Paper, o kterém jste tady už několikrát mluvili. A zde právě eh, mnohostraná platforma připravuje své vstupy, jak už tady bylo popsáno. Tento dokument, Reflection Paper, má za cíl vytečit nějakou politickou vizi, jejímž cílem bude podpořit reflexy a diskusy a bude to zasaženo do té širší diskuse o budoucnosti Evropy. A součástí hm, té reflexe, kterou zahájila Evropská komise právě i v souvislosti s nadcházejícími volbami v roce 2019, přičemž cílem také je, eh, aby ta další komise, která bude vytvořena příštím roce, mohla z toho získat určité informace. A rovněž komise spoléhá na Evropský parlament, že se zapojí do těchto úvah, do té reflexe a bude aktivně přispívat. My očekáváme, že ten dokument Reflection Paper bude přijat ke konci roku. Tím pádem bychom měli mít dostatek času na provedení těchto úvah, těchto reflexí, těchto diskusí a zakomponovat to do procesu, který povede právě k těm příštím volbám v květnu 2019. Vzhledem tomu, že komise se domnívá, že plnění cílů držitelného rozvoje je sdílená odpovědnost a vyžaduje sdílené uvažování nejenom veřejných orgánů, ale i jiných zainteresovaných subjektů, tak komise spustila tuto mnohostranou platformu, která by měla pomoci s prováděním cílů. Do platformy bylo vybráno 30 členů, mělo by to být velmi vyvážené zastoupení subjektů, jako jsou neziskové organizace, firmy, občanská společnost i akademická sféra a zastupují jak vnější, tak vnitřní dimenzi cílů držitelného rozvoje. V současné době ta práce platformy spočívá v tom, že mm, se snažíme přispět k tomuto dokumentu, k tomu reflection paper. Potom máme tady další ten proud a ten se týká monitorování. Pro komisi monitorování toho, jak je prováděna agenda 2030, představuje skutečně klíčový aspekt. Je to klíčová část naší práce zaměřené na plnění cílů udržitelného rozvoje. Komise podporuje eh, silné celosvětové monitorování tohoto procesu, což nám umožní případně nějak upravit ten proces podle potřeby. Komise také podporuje práci fóra na vysoké úrovni jako politické platformy, která bude provádět další úvahy a přeskum agendy 2030 na té politické úrovni. Na celoevropské úrovni komise přispívá k monitorování a podávání zpráv o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v evropském kontextu. Toto je důležité, eh, když se podíváme na mm, provádění agendy 2030 v tom evropském kontextu. A to je právě důležitou součástí té platformy na vysoké úrovni. Rovněž je potřeba hledat evropský konsenzus pro další rozvoj, hledat to směřování eh, a jak prosazovat agendu 2030 v různých zemích. Tohle bude právě důležitý příspěvek pro rozvíjení platformy na vysoké úrovni, zejména po roce 2019. V roce 2019 rovněž tedy proběhnou ty diskuse založené na dokumentu Reflection Paper a budou představovat důležitý základ také pro to, jaké zprávy podá EU v New Yorku. Rovněž už od loňského roku komise vypracovává výroční zprávu o provádění agendy 2030, která je založená na referenčním indikačním rámci připraveném Eurostatem, kde se právě podávají zprávy, také podává zprávy Eurostat. Pátý krok, pátá oblast, to je ta Evropská cena pro udržitelnost, to už tady zmínili kolegové z platformy. My jsme vyhlásili toto ocenění ve sdělení z roku 2016. Cílem je vyzdvihnout inspirující příklady Evropské iniciativy při plnění cílů udržitelného rozvoje. My jsme to, to, tuto celou akci spustili v červnu, přičemž příslušní kandidáti se mohou do soutěže přihlásit do 13. září. Komise samozřejmě by přivítala, pokud by eh, někteří poslanci této sněmovny nebo jiní poslanci propagovali tuto cenu ve svých volebních okrscích. Provázání pařížské dohody se změnami klimatu tak tady také komise je připravena prosazovat svou strategii na dlouhodobé snižování skleníkových plynů. Tady komise dostala jasný mandát od rady, aby představila tuto strategii do prvního čtvrtletí roku 2019. Komise zamýšlí tuto práci dále rozpracovat, pokročit v ní a připravuje eh, dokument, který by měl být hotový už do září letošního roku. Tím, že eh, předpokládá zveřejnění této iniciativy, komise by ráda vyslala jasný signál svým partnerům a ukázala, že opravdu Evropská unie plánuje dlouhodobým způsobem. Takto také bude důležité nastavit synergie propojenost s dalšími iniciativami, zejména Agenda 2030 a její propojení na cíle udržitelného rozvoje. Pařížská dohoda a Agenda 2030 jsou zásadně propojeny. Pokud jde eh, o reflection paper a dlouhodobou strategii pro snižování skleníkových plynů, to bude rovněž velmi dobře propojeno, aby tady došlo k přetransformování pro synergie. Konečně komise pracuje na vnějším rozměru a Evropská unie by i nadále ráda si udržela vedoucí úlohu v té prosazování udržitelnosti. Chceme být vedoucím činitelem také v boji proti změnám klimatu Rovněž chceme stanovit strategické směřování vnějších kroků Evropské unie a jasně definovat strategii 2030. V červnu 2017 byl odsouhlasen nový evropský konsenzus pro rozvoj, aby byla nastíněna politika ve vztahu k agendě 2030. Evropská unie zamýšlí tedy jasně deklarovat své závazky pro agendu 2030, když ukážeme ten svůj leadership a také sladění vnějších a vnitřních kroků. To je také důležité v souvislosti s komisařem Mimicou a Nelou, Velou a jednotlivými členskými státy a také ESC. Všichni musí propojit svoji práci. A závěrem bych chtěl zdůraznit, že během tří let mm, od přijetí agendy 2030 ten dynamický eh, rozměr, ten dynamický vývoj nadále probíhá v řadě zemí, eh, řada subjektů občanské společnosti i stát, státní zprávy se soustředí na udržitelný rozvoj jednotlivé iniciativy, ale je zřejmé, že potřebujeme ještě zintenzivnit naše kroky, aby byly splněny cíle udržitelného rozvoje a aby ty eh, cíle udržitelného rozvoje byly splněny a rovněž potřebujeme naplánovat i další kroky po roce 2030. Chtěl bych vás ujistit, že komise se zasazuje o to, aby Evropská unie si udržela vedoucí v pozici při plnění cílů udržitelného rozvoje. Vážená paní předsedkyně, pokud mi dovolíte, tak eh, bych se chtěl ještě obrátit na kolegu Kaspara Frontiny z DG FCO a ten by snad mohl pohovořit o tom mnějším rozměru. 45 minut. Eh, eh, No, ehm, naši mm, kolegové už 45 minut poslouchají a neměli zatím příležitost položit žádnou otázku, takže já nevím, tak ne, mohl byste vystoupit až po otázkách eh, poslanců? Abychom nechali poslance napřed promluvit. Mm, v pořádku Kaspáre, ale protože oni jsou schůze dalších výborů a kolegové taky budou muset odejít, takže by už potřebovali Ehm, se zeptat a samozřejmě znají vás velice dobře. Takže nyní pan Thierry Lukas z UNEPu má pět minut, prosím. Děkuji. Já budu stručný. Děkuji za příležitost ehm, jménem platformy uvést pár faktů. My eh, no, oceňujeme práci institucí, ale naše hodnocení je, že zpráva EU pro udržitelný rozvoj ukazuje, že je potřeba činit více, rychleji. Nemusím tady připomínat klimatickou agenturu, o které se hovařilo, paralela Eh, tady eh, s agendou 2030 je velice dobrá. Ale nyní jsme v udržitelné krizi a dnešní diskuse eh, v veřejném prostoru absentuje v EU. Dopad udržitelného rozvoje plastů, další téma, já eh, vás seznámím se zprávou našeho DG. Máme, eh, a eh, tedy těší nás, že mm, příští týden DG jede do New Yorku a budeme hovořit také o neudržitelném rozvoji. DG6 čistá voda Dva, dvě miliardy osob nemají přístup k základním potřebám, jako jsou toalety a latriny. 80 odpadní vody z lidských aktivit vytéká do moří a řek s tím, že to je zvlášť kritické i na úrovni EU. Jako DG7, čistá energie, 3 miliardy lidí eh, eh, využívá eh, na vaření a jídlo uhlí a dřevěné uhlí, které je hlavně příčinou odlesňování v Africe a v zvířecí trus. Dále ehm, ehm, nadále ještě na evropské úrovni dochází k motivaci při konzumaci fosilních paliv. Města jsou makroskopem naší chudoby EU. E, se to taky týká i v západních zemích, všude prostě chudoba malých dětí roste ve všech městech. 3% z půdy je obsažen, je za, zastavěno městy s obrovskou spotřebou energie, třetina měst e, e, závisí na eh, vodních zdrojích eh, z vodních toků. Udržitelná produkce DG12 znečištění eh, ročně zabije přes milion dětí a 35 očekává se ještě nárůst celé řady Eh, eh, počtu obyvatel, jedna třetina potravin je vyplýtvaná, eh, všechna, všechny vyplýtvané potraviny z Evropy by uživily Afriku i Latinskou Ameriku. A orná půda ztrácí 35krát svoji kapacitu a dochází k poklesu výskytu hmyzů a podobně. Takže to je ta neudržitelná cesta. Od roku 2015, kdy se začalo hovořit o udržitelných cílů, ale za co se za ty tři roky dokázalo? Ne dost. Především EU potřebuje e, ukazatele pro e, vykazování svých Eh, výsledků a ty by měly být jasné, protože důležitý je leadership. Za druhé je důležitá univerzalita principů. Potřebujeme politické akce nyní a těší mě, že komise bude klást důraz právě na to a my v OSN se tomu taky budeme specificky věnovat a já vám děkuji i paní Autala za to, mm, za spolupráci s Evropským parlamentem a ten networking, to je důležité. Taky potřebujeme, aby všichni evropští občané byli zapojeni. Naše budoucnost a interně se nám zdá, že přijímané kroky nejsou dostatečné pro zajištění zážné budoucnosti a krize udržitelnosti. Těšíme se na spolupráci a partnerství s evropskými institucemi, očekáváme pokrok k tomu, co se děje v řadě zemí a, a oceňujeme, a, že e, Evropská unie se chce chopit vůči role. Děkujeme za ta čísla. Bylo by dobré, kdybyste nám je dali, abychom je mohli rozeslat členům protože to je skutečně apel. A nyní dám slovo paní Valiana. Když budete tak hodný a tu zprávu nám můžete dát k dispozici, to by bylo dobré. Děkuji. A nyní kolegové, kteří už hezky dlouho poslouchají, mají příležitost se vyjádřit a klást otázky. A první má slovo pan Líc. Děkuji. Já jsem Anelíc jsem členem SAD, jsem z Německa. Eh, při loňské výroční schůzi v New Yorku eh, jsem se zúčastnil a děkujeme za tento nápad přivést sem zástupce platformy. Děkuji panu Lukasovi za jeho jasná slova, kdy nám říká jasně, jak vnímá Eh, otázky a s tím, že není vidět eh, dosažených výsledků v oblasti udržitelných cílů. Podle Eurostatu máme zvláštní ty ukazatele, které nevycházejí tak dalece z vnějších faktorů a ty mechanismy a systém výkazu se teprve učíme. A já si myslím, že je klíčové, jak jste říkali, že je potřeba mít cíle a schopnost ukázat si, kde stojíme a jak si stojíme. Všechno se počítá a měli bychom eh, se do toho zapojit. A já mám dvě otázky. Za prvé na skupinu k tomu reflection paper, jestli došlo k pokroku a jestli parlament může do konce roku nějakým způsobem se také zapojit. Zajímalo by mě, jak jste tam zmiňovali, ty pilíře ekonomický, sociální mm, řízení, třeba situace, kdy občané, Eh, nebo eh, státy, které prezentovaly udržitelné programy, například Estonsko a Nizozemsko, třeba v oblasti textilního průmyslu. Eh, takže ono, to ale v některých generálních ředitelstvích zamrzlo, není to asi DG Trade, ale bylo by tedy zajímavé vidět eh, nějaké případy osvědčené praxe, které přebírají členské státy, jako třeba Nězozemsko a Německo, které mají textilní iniciativu pro odblokování situace v komisi, tak by to bylo zajímavé. A taky tam ta přeshraniční spolupráce v oblasti spotřeby mezi Evropskou unii a jinými zeměmi na, na jiných kontinentech, to by taky bylo zajímavé. Děkujeme eh, za to, že říkáte, že vidíme nějaký posun od roku 2015 a je důležité se tomu věnovat co nejdříve. Ten ze strany Evropské komise jsme neměli příliš mnoho vstupů, ale ze strany občanů tam jsou různé iniciativy, třeba z Heidelbergu v Německu, eh, které by měly končit nějak do roku 2025, tím, že další města by se mohla zapojit nebo inspirovat. A to se týká nejenom přístupu výboru regionu, ale také měst a to je podle našeho názoru důležitý krok, aby členské, aby města se chopila vůči role a současně by mohl zaznít apel, že rok 2022 nebo možná 2021 nebo i dříve, že by měl být rokem udržitelných projektů, protože máme velké spoždění, jak říkal pan Lukas. A je to opravdu velká příležitost. Děkuji. Thank you very much, um, Děkuji. A nyní paní Schlein. Thanks a lot, Chair. And thanks to all... Děkuji, děkuji všem řečníkům. Já mám různé smíšené názory nebo pocity z prezentace komise. Návrhy k víceletému finančnímu rámci, tam zmeškala komise příležitost využít agentu 2030 jako politický rámec k monitorování toho, co se děje v oblasti politik a využívání prostředků. Eh, udržitelné programy zmínit nestačí. Například je eh, jednotný, nový jednotný nástroj DC a DKI podle toho, jak to píšete, se mají za cíl realizovat priority EU spíš než řešit potřeby partnerských zemí z dlouhodobé perspektivy, čili mít cíle udržitelného rozvoje jako rámec, který by naznačoval směry, to by velice posilovalo ten víceletý finanční rámec, abychom také viděli politické závazky EU při eh, naplňování cílů do roku 2030. To není poprvé, co to říkám a mám opravdu obavy, protože všichni jsme u toho byli, když ta agenda byla v roce 2015 schválená. Všichni jsme to viděli pozitivně, že to je dobrá příležitost, ale upřímně řečeno, eh, teď je svět úplně jiný eh, s krizí multilateralismu s velkými aktéry, kteří couvají ze svých závazků, takže i EU může vést díky příkladu při implementaci těchto cílů a nebo se obávám, že nebude dostatečná politická vůle a dostatečné zdroje, abychom dosáhli těch, stano, těch cílů. A zdá se, že i ty obecné eh, cíle s tendencí odvádět eh, Eh, prostředky na krátkodobé cíle, jako je třeba kontrola, a migra, eh, kontrola migračních toků. Dále je problém s odpovědí. My jsme se od začátku dožadovali komplexní evropské strategie pro implementaci agendy a nic takového zatím nemáme. Je potřeba více koordinace a detailní cestovní mapa pro dosažení a realizaci udržitelných projektů a potřebujeme také mechanismus s ukazateli, které budou jasně měřit tu uh, vzdálenost mezi výchozí situací a dosaženými cíly. Nejde jenom o pokrok, od, nebo tedy o dosaž, které by ukázali dosažený pokrok. Musíme pečlivě sledovat výsledky a dopady třeba těch projektů i v rozvojových zemích a permanentní dialog s občanskou společností je klíčový. A proto vítám Eh, vytvoření mnohostrané platformy a doufám, že nápady a myšlenky, které tam vzniknou, budou náležitě zohledněny. A ještě jedna věc. Nechci působit příliš frustrovaně dneska, ale je nás málo eh, v této diskuzi. To znamená, že když hovoříte o prolomení ticha, nejenom s komisí, ale také s Evropským parlamentem, eh, je, to vyžaduje hodně úsilí. A vzhledem k tomu, že jsme mezi kolegy, kteří jsou velice citliví na otázky životního prostředí, včetně naší předsedkyni, Máme před sebou ještě pár měsíců, abychom vymysleli něco, abychom byli kreativní, abychom přijali iniciativu a zvýšili uvědomělost v ostatních kolegů, v ostatních výborech, aby cítili odpovědnost za to, že musí být aktéry implementace těch cílů. Pojďme vymyslet, co uděláme, pojďme třeba pozvat na nějakou diskuzi, rozesílat e-maily, materiály o udržitelných projektech, máme krásnou grafiku, E, k tomu. Pojďme něco společně udělat pro to, abychom vyslali silný e, signál před koncem našeho mandátu. Děkuji mnohokrát, to bylo velmi energetické a entuziastické. Pan Danc? Děkuji. Já sdílím vyhodnocení Elise i já cítím určitou frustraci, ale samozřejmě je to velká výzva. Máme tady různé soupeřící, spolusoupeřící prvky a otázka je, jak to prostě všechno propojíme, protože v oblasti utržitelnosti je potřeba to realizovat na všech úrovních evropských institucí a samozřejmě vyžaduje to intenzivní komunikaci. Eh, každopádně bylo velmi zajímavé vyslechnout se ty prezentaci. Děkuji mnohokrát všem řečníkům. Je zřejmé, že také bude důležitá ta práce v oblasti monitoringu a dobrovolné podávání národních zpráv. My je sice dostáváme od e, většího počtu zemí, ale i tak asi zůstanou některé země, která nám příští rok e, ještě žádné zprávy nepodají. On ten rozsah té výzvy, to je skutečně poprvé, kdy tolik členů mnohostrané platformy se sešlo v našem parlamentu. Já jsem byl zpravodaj pro zprávu o plnění cílů držitelného rozvoje za tento parlament a doporučení tam bylo, aby i parlament získal místo, získal křeslo v této platformě a e, několikrát se o tom hovořilo, takže s potěšením konstatuji, že už tady vidíme začátek a e, prostě nemohl jsem si odpustit, abych znovu nevyjádřil toto naše přání u příležitosti toho, že se bavíme o těchto cílech. Potom ještě chci říct si mm, jednu věc. Ano, to je zajímavé, když mluvíte o rozbití toho pětiletého politického cyklu. Ono určitě e, to je velmi působivé, když vidíme, jak ty věci, které nám ubírají energii v těch politických oblastech té instituce, kde se nacházíme a Samozřejmě příští rok tam nebude žádná delegace Evropského parlamentu do právě toho jednání na OSN, kde EU bude mít za úkol podat zprávu o svém pokroku. Takže opravdu si říkám, jak to uděláme, jak se vymaníme z toho pětiletého politického cyklu, jak zajistíme, abychom tam měli naše zastoupení příští rok. Um, říkáte, že potřebujeme rámec pro nějaké ukazatele a data, ale říkám si, on ten Eurostat vám neposkytuje tyto věci v tuhle chvíli. Um, nejsou tady ty příslušné modely už nastaveny? A také je zajímavé, když tady komise mluví o víceletém finančním rámci a říká, že vám leší udržitelnost na srdci, no já to vidím jinak. Mám pocit, že právě naopak víceletý finanční rámec nám ukazuje nedostatky této věci. Je tady řada opatření, kde musíme ehm, na tom hodně zapracovat. Co třeba? Používání fosilních paliv a přitom my se neodkláníme ještě stále od používání biopaliv. Eh, takže nevím, jestli eh, tohle je nějak už všechno zohledněno. Mám pocit, že řada věcí se ještě nepromítá do té reality. Tak to jsem možná skončil trošku jinak, než jsem chtěl, ale každopádně dobře. Vidím tady řadu pozitivních věcí, ale čeká nás ještě dlouhá cesta, pokud chceme ty udržitelné cíle splnit. Děkuji mnohokrát paní poslankyně Hautala. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že to od vás obou byla opravdu výborná iniciativa, že jste zorganizovali tuhle diskusi a máte pravdu. Není nás tady dnes mnoho, ale ono to je ostatně teď na nás, rozhodnout, jak parlament přistoupí k provádění agendy 2030 a dále. O té chvíle, kdy jsme tady měli návštěvu Ali Mohameda, eh, zástupce generálního tajemníka OSN, jsme si uvědomili, že Evropský parlament je velmi důležitým hráčem v této věci a musí tedy postupovat správně. Já vím, že už se tady hovořilo o možných způsobech zorganizování toho provádění a ono není možné pokračovat v té práci tak, jak jsme byli zvyklí. Musíme prostě některé ty věci změnit. A nejde jenom o víceletý finanční rámec, jak tady řekl můj předřečník. Každopádně já si myslím, že jeden z těch nejvíce proveditelných mechanismů, který se probírá mezi oběma předsedkyněmi a i já jsem to řešila ostatní, je propojit to provádění s prací, kterou už známe z evropského semestru. To je takové společné úsilí, žádný sektor nebude zde vyloučen a některé musí přijmout tu odpovědnost. A já myslím, že nejvíce realistický model je, aby výbor DV a výbor ENVY na tom dále pracovali společně, aby ta, tady byla koordinovaná odpovědnost. Je dobře, že teď připravujete příští týden tu návštěvu na eh, politické fórum na nejvyšší úrovni, kde uvidíte, jak to můžeme udělat v praxi. Ale měla bych tady ještě jednu důležitou otázku. Jak můžeme skutečně zajistit, že jsme koherentní při vnější a vnitřní implementaci? Protože často vidíme, že tyhle dvě dimenze se velmi od sebe odklánějí. A je, bylo by velmi zajímavé si vyslechnout tedy dobře. Příští rok se plánuje ta zpráva o té vnější dimenzi, jak říká komise, ale je to skutečně možné? Proto snad je nějaká chyba, protože to přece musí být společné, to externí a interní provádění. Potom rovněž domnívám se, že příští podzim by možná byla vho- nebo v nadcházející podzim, že by bylo vhodné udělat diskusy i s národními parlamenty, protože mm, už tam možná budou nějaké zajímavé praxe, třeba německý parlament by k tomu mohl něco říci, takže možná by bylo velmi zajímavé udělat takovou společnou schůzi nebo společné slyšení. A určitě není pochyb o tom, jak urgentní je řešení těchto výzev. Děkuji, paní Hazekamp. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Za solidarity s tlumočníky Evropského parlamentu budu mluvit eh, nizozemsky. Pokud budeme věřit evropským vládám, tak je všechno v pořádku a jsme na nejlepší cestě splnit kritéria. Realita je jiná. Podívejte se na Nizozemí. Eh, to je země, která spoustu z těch cílů udržitelnosti nezvládá. Eh, Roste chudoba, není dostatek obnovitelných zdrojů, eh, zemědělství není biologické a emise skleníkových plynů máme daleko vyšší než jiné evropské země. A pokud je o Evropskou unii, ta dělá zatím příliš málo pro to, aby ten problém zvládla. Dnes ale se chci věnovat zejména cíli 12, což je přechod k trvale udržitelné produkci. Oběhová ekonomika jako přístup je dobrý, ale nestačí, protože také naše spotřeba masa a ryb je škodí životnímu prostředí. Miliony zvířat trpí zbytečně, používají se jedy, pesticidy, antibiotika dostávají se do půdy, do vzduchu, do vod, ale škodí lidem i zvířatům. 70 sladkovodních zásob se využívá pro eh, chov zvířat. 15 tisíc litrů vody eh, je to, co potřebujeme na produkci jednoho kila masa. 30 celosvětových eh, emisí skleníkových plynů jde také na konto této živočišné výroby. Sice dokážeme uživit 10 miliard lidí, ale jenom za předpokladu, že zvládneme plítvání potravinami. To znamená, musíme přejít ze živočišných na rostlinné eh, bílkoviny. A zajímá mě, co hodlá komise udělat eh, pro trvalou podporu rostlinných bílkovin, cíl 12, protože nová zemědělská politika Evropské unie například eh, ukazuje, že komise zůstává ve starých kolejích a podporuje živočišnou výrobu. Pokud je o cíl 6, tak eh, ten chci zmínit, protože naše vody, zdroje vody jsou pořád ještě plné fosfátu. Pak jsou tu rybolovné plány, neustále se loví příliš intenzivně a dokonce se tato situace legalizuje. Podívejte se na plány EU pro Balt a Severní moře. Krátce, co hodlá komise podniknout proto, aby zvládla tyto problémy a zajistila, že cíle udržitelnosti se dosáhnou. Děkuji mnohokrát a teď dostane slovo paní předsedkyně McEwen, protože i ona má nějakou otázku. Děkuji. Já jsem se chtěla komise zeptat na následující. Vystoupila tady celá řada kolegů a já také mám něco v návaznosti na to, co tady řada kolegů řekla to, co komise bude prezentovat v roce 2019, až by bylo dobré si vyjasnit, co přesně komise chce vzít na to eh, v politické forum na vysoké úrovni. Je opravdu potřeba, aby interní a externí aspekty byly zkombinovány. A náš host z OSN, z UNEPu, řekl, že když chcete monitorovat cíl držitele rozvoje, potřebujete benchmarky, srovnávací ukazatele. Ptám se tedy, má komise nějaké srovnávací ukazatele? A ona, řada členských států už udělala své dobrovolné národní přeskumy, takže co s tím plánuje komise udělat? Budete se nějak zabývat těmi národními vyhodnoceními? Budete to nějak porovnávat? protože doufám, že komise tady nefunguje jenom jako nějaká poštovní schránka, do které něco přistane, ale že ty informace budete i nějak zpracovávat. Ono také je mm, důležité to, že v tuhle chvíli, když jsou spochybňovány ty mnohostrané přístupy, tak je vhodné tohleto dále posunout a představit v OSN. Potom také jsem řekla, že Gaspar Fontini z DGFCO by měl dostat slovo, ale Zrovněž tady zazněly ty otázky, na které by se mělo nějak zareagovat. Tak nevím, jak si to chcete zorganizovat. Asi Eh, generální sekretariát bude koordinovat to v tom červenci příští roku, ale možná Gaspar tedy také si přeje něco k tomu říct, tak nejprve vy. Dobře, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom velmi stručně chtěl bych říct několik slov k tomu, jak plánujeme pojmout tu zprávu o vnějších aspektech, což bude jenom jedna část podávání zpráv. Jak víte, ta hlavní akce při provádění toho vnějšího rozměru byl návrh vyjednávacích způsobů a nový konsensus pro eh, rozvoj, což je takový celkový rámec pro naši rozvojovou politiku a to zahrnuje Evropskou unii a členské státy a jejich kapacity a také se to týká Evropského parlamentu. My teď velmi usilovně pracujeme na té implementaci, abychom to promítli do našich programů, našeho monitoringu, výsledkového rámce, jako to bylo podobně v případě kotonu. Stejně tak připravujeme zprávu, jak to provádíme. Tady bude zpráva o společné syntéze to je také něco, co pracuje s tím koncenzem. A tady my se budeme snažit vysvětlit, jak Evropská unie a členské státy tedy společně podporují a napomáhají rozvojovým zemím při provádění agendy a při provádění koncenzu. My jim poskytneme veškeré dostupné informace, také financování pro rozvoj PCD, výsledky a také další informace, které budeme požadovat na členských stát. Je to společná zpráva pro členské státy a mohlo by to mít dopad na to, jakým způsobem se snažíme vytvořit jednotnější přístup při nejmenším pro ty vnější složky. Protože když budeme všichni pracovat společně na těch cílech udržitelného rozvoje, na tom rozvoji, koncenzu, tak to může nám poskytnout jasnou představu o tom, jak podat tu zprávu a snad by se to mohlo potom promítnout do těch národních přeskumů členských států. Takže tohle je základ eh, pro společné kroky. Rovněž bych chtěl říct jednu věc. To otázka té PCD, tedy politická soudržnost pro rozvoj, kdy jde o to, že my se snažíme pracovat lépe, lépe se přizpůsobit té strategii 2030 tím, že tam zakomponujeme tu naší práci do běžných pracovních postupů komise a proto používáme stávající mezisložkovou skupinu, pro tu agendu 2030 a cíle udržitelného rozvoje. Takže já doufám, že takto to všechno zvládneme efektivnějším způsobem a že to bude tedy lepší vstup, bude to širší a lépe to přispěje k udržitelnému rozvoji, zapracování udržitelného rozvoje do celé agendy. Děkuji. Já myslím, že pan Gaspar to řekl velmi jasně. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že pro nás ten politický rámec a také ten reporting k tomu politickému fóru na nižší úrovni v roce 2012, že to bude, že to odpíchne už od toho reflection paper. To bude ten politický rámec, se kterým budeme pracovat je zřejmé, že to, ten reporting bude integrovaný určitě, propojí se tam ta vnější i vnitřní dimenze. A ta přesná forma, jakou to uděláme, to je něco, co zatím řešíme v komisi i eh, SVČ. Takže ještě se to interně nerozhodlo. Musíte nám ještě dát trošku času, musíte být s námi trpělivost, ale budeme vás informovat, až se komise a SVČ dohodnou na svých záměrech. Pokud jde o ten reflection paper, tak tady se zabýváme i tím monitorovacím rámcem a jak by bylo možné ho vylepšit. Je jasné, že nemůžeme jenom prostě vymýšlet nové cíle jen tak ze vzduchu. Cíle jsou vysoce, mm, nebo respektive vyžadují vysoce politická rozhodnutí. A to vám je určitě jasné z těch diskusí, které znáte o oblastech klimatu a životního prostředí. Takže není to prostě jenom tak nějaké takové cvičení. Opravdu to bude vyžadovat politickou debatu a my se teď zabýváme právě tím, jak by to bylo možné udělat co nejlépe. Já bych eh, rozhodně chtěla apelovat na to, abyste neznevažovali úlohu, kterou může sehrát Eurostat při sledování pokroku plnění cílů držitelného rozvoje. Eurostat určitě představuje důležitý bod pro hromadné a statistické expertízy nejenom na té úrovni EU, ale i na úrovni členských států a my Eh, teď tedy ty odbornosti schromažďujeme a ještě jednou bych apeloval na to, abychom se vyvarovali jakékoliv snadné kritiky Eurostatu, protože to, co oni dělají, je založené na velmi intenzivní úzké spolupráci s národními statistickými úřady. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych chtěla jenom říci, že taková otázka tady není. Prostě ty cíle stanovilo OSN. Každý z těch cílů udržitelného rozvoje má své dílčí cíle a my je známe, ale spíš nám šlo o ty benchmarks, o ty srovnávací ukazatele. A my jsme seznámeni s prací Eurostatu my prostě jsme se neptali na statistiku jako takovou, ptali jsme se, co budete dělat s těmi statistikami, až je dostanete, jak to budete analyzovat. Třeba, jak nakládáme s našimi odpady. Například v mé zemi ve Spojeném království máme problém s exportem plastů do chudých zemí. Víme, že to je velký problém, velké téma, takže co s tím chcete udělat? To jsou politické otázky, závěry jak schromažďovat informace. Ne jenom jestli se to dělá, ale já doufám, že až se dostaneme k tomu dokumentu Reflection Paper, tak jasně uvidíme, co EU dělá. My jsme jasně si řekli, stanovili věci v New Yorku a o čtyři roky později musíme tedy ukázat, že přinášíme nějaké výsledky a že jsme vedoucím činitelem. Když se zamyslíme na budoucností Evropy po roce 2019, ten speciální summit, výjimečný summit, co nás čeká v Rumunsku, to bude velmi důležité. Tak kolegové, já myslím, že asi tady budeme muset naše úvahy už ukončit, poděkovat našim řečníkům. Děkujeme vám za vaše vystoupení. Jistě máte pravdu, že se musíme velmi dobře zamyslet nad naší budoucí prací a když se delegací, když ta delegace pojede do New Yorku, možná bychom k tomu měli mít nějaký vstup, protože když to necháte jenom až k těm Vánocům, jak bude ten reflection paper, to už nám moc času nezbývá. A také bychom možná rádi se potkali i s panem komisařem Timmermansem v parlamentu. Možná bychom ho mohli pozvat na plenárku, aby nás seznámil s pokrokem toho dokumentu Reflection Paper, vy tady hovoříte o tom říjnu a dobře, ale opravdu my bychom chtěli do toho být co nejvíce zapojeni. Máme výbor DV, měli jsme slyšení s národními parlamenty, ale jde tady o kolektivní úsilí. Takže děkuji, děkuji mnohokrát. Tohle je poprvé, kdy jsme tady měli generálního tajemníka komise, bylo to velmi přínosné. Děkuji Dičitevko, děkuji Gasparovi, který tady představil velmi koherentní přístup a je určitě dobré mít ten časový rámec, abychom věděli, kdy nás co čeká. Takže děkuji mnohokrát našim hostům, děkuji komisi. Paní Valán, máte ještě něco k tomu, než ukončíme schůzi? Děkuji. Já jenom také děkuji všem zúčastněným a myslím, že je dobrá myšlenka pokračovat dále v této práci společně. Je to opravdu důležité téma a těšíme se na zprávu, kterou nám přinesete po vaší cestě z New Yorku. Děkuji a paní předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům.